Jako první dostává, dostává slovo eh, pan Tamboráno. Máte čtyři minuty. Doesn't work. Yes, okay. Okay. Buonasera, Dobrý večer, paní komisařko, kolegové. Energetický štítek je evropským úspěchem. Začal před 20 lety a skopírovali ji všude ve světě. Je to takový pas, který všichni uznávají a který garantuje, že produkty, které přicházejí do světa, nebo tedy do domácnosti 500 milionů občanů, že splňují určité vlastnosti, pokud jde o energetickou účinnost a další znaky. Ekodesign a energetický štítek umožnil evropským občanům kupovat si čím dál účinnější pračky, ledničky, žárovky, eh, kotle a tak dále a tím omezovat spotřebu energie také emise a šetřit peníze. Tím se omezila nemocnost a také škody na životním prostředí a snížila se také politická závislost našeho kontinentu. Nicméně musíme říci, že energetický štítek teď ztratil na účinnosti, protože zde máme příliš mnoho stupnic, které jsou matoucí. Jsou tam ty různé plusy a tím pádem je méně jasný rozdíl mezi jednotlivými stupinky a také mezi produkty, pokud jde o spotřebu, ceny a tak dále. Takže je na čase tento energetický pas obnovit a zefektivnit ho. Za tímto účelem musíme využít pokrok energetický, nebo tedy informačních technologií a musíme lépe komunikovat se současným trhem i s ohledem na budoucnost. Já jsem se stotožnil s cíly původního návrhu a předkládám následující návrhy. Je třeba odstranit ty plusy, digitalizovat informace a posílit dohled nad trhem. Poslouchal jsem různé hlasy, například hlasy spotřebitelů, malých a středních podniků, dohledových orgánů, nevládních organizací, a různých eh, občanských združení. Navrhl jsem eh, velmi širokou zprávu, jejímž cílem je posílit eh, důvěru občanů po skandálech v automobilovém sektoru, které ohrožují důvěryhodnost naší legislativní činnosti. Doufám, že tento návrh přispěje k vytvoření efektivního moderního štítku verze 2.0, že to nebude jen nálepka, ale bude to takový vstupní portál do databáze údajů, které budou psány v jazyce spotřebitele a bude možno je vzájemně srovnávat. Měli jsme tedy velmi solidní text na výboru, podle mého názoru vyvážený. Byl také ve výboru ITRE přijat jednomyslně a tady ve středu se o něm bude hlasovat. Já doufám, že se o něm bude hlasovat stejně nadšeně. Mezi různými zlepšeními, která jsou obsažena v textu, chci zdůraznit především vůli parlamentu posílit mechanismus definování norem, na jejichž základě se udělují energetické stupně, energetické třídy. Potřebujeme také větší transparentnost a kontrolu a také je třeba zohlednit podmínky reálného použití produktu. Je třeba provádět kontroly a vyměňovat se informace mezi dohledovými orgány v EU. Dohodli jsme se také nad tím, že vytvoříme databázi, která bude mít dvě sekce. Jedna bude veřejná, druhá bude vyhrazena odpovídajícím orgánům. Databáze by měla být zpřístupněna co nejdříve, také prostřednictvím QR kódu, který bude umístěn na tom energetickém štítku a ten umožní srovnat eh, informace, které tam uvádějí výrobci. Máme automatický mechanismus na to, aby se zrušili ty A+, A++, A++, co nejrychleji. Výjimkou budou pouze kotle, protože ty mají určité zvláštní charakteristiky a proto potřebují delší dobu na to, než budou tyto plusy odstraněny. Máme také obecné pravidlo pro takzvaný přepočet, rescaling. Budeme mít mechanismus, předsedkyně přerušuje řečníka, ano, děkuji. Váš čas doběhl. Je třeba se držet řečnické doby. Sice se jedná o nesmírně důležité téma, já jsem vás nechtěla přerušovat, ale pouze se obracím s apelem na všechny, abychom dodržovali řečnickou dobu. A mimochodem je zde zvykem, že povstaneme, když hovoříme a to je součástí zde určité etikety debatní. A nyní uděluji slovo paní komisařce Malmstrmové. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, já bych chtěla nejprve poděkovat eh, panu Taburanovi, vašemu zpravodaji a dalším kolegům za práci na této velice důležité problematice. Základním principem EU je eh, dát větší pravomoci občanům a spotřebitelům a přispět k energetické transformaci EU. A v tomto duchu v červenci roku 2015 jsme předložili návrh na aktualizaci právního rámce pro Eh, energetické označování výrobků. Za poslední 20 let se ukázalo, že díky eh, energetickému označování spotřebitelé dokážou dělat eh, informovanější rozhodnutí. 85 spotřebitelů si zkontroluje energetické štítky, než nakoupí například pračku. Ekonom, energetické štítkování eh, představuje tedy potenciální úsporu až ve výši 465 milionů eur pro spotřebitele a mohou přinést 55 miliard eur v dalších velkých ziscích pro firmy, což ukazuje, že tady nejde jenom o energetickou bezpečnost, udržitelnost a konkurenceschopnost. Energetické označování také přispívá k dalšímu rozvoji produktů, což musíme pochválit. Nicméně to také znamená, že energetické štítky se staly obětí vlastního úspěchu. Dnešní štítky musí být e, aktualizovány, protože příliš mnoho modelů je v nejvyšší třídě a tím pádem není dostatečná diferenciace pro spotřebitele. Jak řekl pan zpravodaj, A+, plus, plus plus či A++, plus plus e, už nejsou dostatečné dostatečně efektivní kategorie, které nevedou k, k možnosti nakoupit si eh, ekologičtější výrobky. Po rozsáhlých konzultacích a na žádost spotřebitelů komise navrhla, že se vrátí, vrátí k původní stupnici A až G a provede změnu odstupňování. Chceme především tímto nabídnout jasné informace spotřebitelům, aby se mohli informovaně a efektivně rozhodnout. Dnešní spotřebitelé si přejí vědět, jak je to s energetickou účinností přístrojů, stejně jako je zajímají například kalorie v potravinách, takže jim to chceme usnadnit. A proto vítáme podporu pana zpravodaje a celkově Evropského parlamentu, což nám umožnilo dosáhnout značného pokroku v této oblasti. Je tady celá řada velice zajímavých myšlenek ve vaší zprávě, například ta, eh, ta změna odstupňování. Nicméně jsou zde dvě změny, které navrhujete a ty chci vypíchnout, protože si myslíme, že by mohly podkopat úspěch eh, databáze výrobků a tomu musíme předejít ustanovení, které by umožňovalo výrobcům eh, Eh, uvádět eh, informace o svých eh, službách centrálně. To si myslím, že by bylo velice nákladné a máme obavy z praktiky skutečnosti. Zpráva také dává menší čas komisi pro to, aby vytvořila tuto databázi, místo dvou let jeden rok a ten čas skutečně není realistický, protože kdybychom to uspěchali se vznikem databáze, ta mm, kvalita by nemusela být dostatečná. Navíc by to mohlo vést k tomu, že už rovnou bychom věděli, že takový termín splnit nemůžeme, čemu se chceme vyhnout. Takže ve spolupráci s parlamentem a radou chceme zajistit, aby tato databáze vznikla bez vysoké administrativní zátěže. Nový štítek musí být přínosný pro spotřebitele, protože eh, ty si přejeme zacílit eh, našimi změnami. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko za toto vyjádření. A nyní dávám slovo jednotlivým eh, politickým skupinám a pan Rol za EPP. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové, milí kolegové. V první řadě děkuji za znamení za spolupráci. Bylo to náročné, ale vyplácí se to, protože se jedná o úspěch. Jak už kolegové zde naznačovali, jedná se o kompromis po dlouhém úsilí a já pokud eh, se tento kompromis znatelným způsobem bude měnit dnes nebo ve středu, upozorňuji, že nebudeme hlasovat pro. Takže eh, chci se eh, tázat, zda opravdu to ještě někdo chce znovu rozpitpávat pozměňovacími návrhy, anebo zda se to opravdu nechá být. Pak ještě mám další takové pochybnosti. Datová banka těžko pochopitelné v době, kdy se máme soustředit na to, na čem opravdu záleží a kdy členské státy se zdráhají spolupracovat i u jiných opravdu zásadních záležitostí, že by opravdu byli schopni zřizovat takovou datovou banku, to jsem nechápal, ani to nechápu. A pak ještě eh, ta zpráva, průzkumní zpráva, monitorovací zpráva, přece obyčejný průměrný výrobce má na trhu 25 tisíc výrobků a nyní bude muset neustále do internetu zapisovat eh, nějaké údaje o tom, to už není žádný žert. A pak ještě náklady. 25 milionů eur, s tím jsme počítali, ale nyní ti, kteří by na to měli pracovat, ty to bude stát ještě více. A pak otázka, zda se to dá vůbec uhlídat, zda tržní dohled vůbec bude mít o to zájem. A pak ještě ochrana údajů údajů. Všichni víme, že konec konců Jde o to, abychom měli opatrná data, rozumná data, která nelze spohlnit. Ale já ještě z toho vím, tak mám dvě minuty, tak bych ještě měl mít, pane předsedo, možnost dokončit eh, minutu a půl. Dvě minuty? Ne, říká pan předseda, pouze minutu a půl. Velice se omlouvám. Uh, Já už jsem vám i tak dal o 20 vteřin více. A nyní za skupinu SAD paní Martina Werner na dvě minuty. Tři. Děkuji. Já rovněž bych ráda poděkovala jak panu zpravodaji, tak kolegyním kolegům. Pan Royal už nakousl, jak ta spolupráce opravdu stála za to. Centrální uhelný kámen energetické unie, to je právě energetická účinnost, protože pouze budeme-li stupňovat lépe využívání, využitelnost eh, energie, která je k dispozici, tak budeme zároveň šetřit, což nám dává obrovský potenciál dosáhnout cílu klimatické ochrany. Krom kromě toho eh, stojí i o stojíme o takovouto energetickou účinnost, abychom se stali nezávislejšími na dodavatelích a rovněž i naši občany, aby se stali nezávislejší. Nyní se snažíme eh, reklasifikovat eh, stupnice tak, aby si mohl spotřebitel výrobky porovnávat a nakupovat informovanějším způsobem, což bude znamenat, že budeme vyvíjet energetické etikety a už nyní jsou tyto značky eh, lepší než minule. Dobrá energetická účinnost je dobrý argument něco si koupit a proto by to mělo i naše odvětví využít jako eh, konkurenční výhody. Jde o to, že dnes už máme velice mnoho přístrojů v té eh, nejlepší a um, kategorii a dokonce i samotné A plus už se nahlíží jako špatná energetická účinnost. Takže jak to napravit? Jde o větší jasno při nakupování energetických spotřebičů a zároveň uživatelskou eh, příznivost označování. Já jsem velice ráda, že se nám povedlo dosáhnout opravdu kvalitního, silného kompromisu u těch nezákladnějších záležitostí. Za prvé, jednotná e, klasifikace od A až do G u všech přístrojů a to přispívá k tomu, že si spotřebitel bude schopen porovnávat vše na první pohled a okamžitě bude mít přehled o tom, jak je energeticky účinný ten či onen produkt. Zároveň do 21 měsíců má být vše označeno novou etiketou a pak ještě máme ty nedávno eskalovaná topidla, která tomu mo- musí zvládnout do pěti letech. A pak příslušné úřady, orgány a tady máme ten rozdíl. Máme veřejně přístupné informace a pak ještě informace, které dostanou orgány dohledu členských států. A to údajně podporují i samotné členské státy. A tam bude jiný typ informací z pohledu sociálních demokratů, by se dalo ještě to či ono zařídit optimálněji. My si myslíme, že je přiměřené počítat s centrální datovou bankou a rovněž podporujeme, že členské státy mohou eh, nastavovat i jiné mechanismy pro spotřebitele s mizivými prostředky a doufám, že vše bude odhlasováno velkou většinou a že i e, ten trilog bude uznán jako vhodná za základ. Děkuji paní Vernet a nyní za EKR e, pan Ashley Fox minuta. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Moje skupina vítá tuto zprávu o energetických štících. Současný systém je totiž pro spotřebitele matoucí a tak jsem velice rád, že A+, A++ a A+++ se jako kategorie ruší a že se vrátíme ke stupnici A až G. Také jsme velice rádi, že tam je eh, pětileté období pro tento přechod, což je rozumná doba jak pro výrobce, tak pro spotřebitele. Máme určité výhrady, pokud jde o vytvoření produktové databáze. Nicméně jsme spokojeni s tím, že navrhovaný text vyjasňuje požadavky na Mm, výrobce, které chyběly v návrhu Evropské komise. Tato databáze má svůj potenciál, mohlo by to být dobrý, mohl by to být dobrý prostředek dohledu nad trhem, ale nechceme příliš zatížit výrobce. Jsme také spokojeni s tím, že eh, by měla komise zvážit desetileté období při rozhodování o budoucích energetických štítcích. Změna eh, odstupňování samozřejmě přinese určitou zátěž pro výrobce, nicméně je především potřeba eh, nabídnout právní jistotu eh, v mezidobí. Celkově si myslíme, že ta změna by měla být přínosná pro spotřebitele bez dalších nákladů, takže bychom varovali proti některým pozměňovacím návrhům některých frakcí, které by vedly k příliš velké preskripci a malým výhodám pro spotřebitele. To by byla hrozba pro malé podniky a ohrozilo by to inovace. Celkově Celkově je to tedy velice dobrá zpráva a moje skupina bude ve středu hlasovat pro. Thank you. Uh, uh Mr. President Fox, do you accept blue card from Mr. Sunny? Pane Foxy, souhlasíte s modrou kartou od pana Sanyho? Máte slovo, pane Sany. Děkuji, pane předsedo. Vážený kolego, um, rozváděl jste se zde o tom novém systému, o jeho přednostech pro spotřebitele, totiž konkrétně o tom, že spotřebitele budou lépe schopni vyhodnotit spotřebiče na tomto základě. Avšak nedomníváte se, že by to mělo být prospěšné i pro výrobce a pro um, z pohledu ochrany odvětví výrobců těchto spotřebitelů. A nyní čas na odpověď. Ano, pane předsedo, já si myslím, že tyto štítky budou pro spotřebitele užitečné, protože teď existují různé produktové typy, kdy všechno spadá do eh, Ačkové kategorie, takže ty nejméně učené výrobky jsou A+. Spotřebitel si myslí, že si kupuje kvalitní výrobek, což není pravda. Ale řekl jsem, že eh, jako každá legislativa to je určitá zátěž pro výrobce, pro průmysl, což se promítá ve zvýšení cen pro spotřebitele. Já tedy si přeji, aby tato zpráva byla vyvážená. Uh, thank you. Děkuji. Nyní jménem Alde vystoupí paní Gering. Dvě minuty. Ehm, Děkuji, vážený pane předsedo. Reforma energetických štítků musí splňovat různé cíle. Jednak musíme zajistit eh, motivovat výrobce k tomu, aby vyráběli stále energeticky účinněji. Za druhé, potřebujeme zefektivnit kontrolu nad trhem, čehož můžeme docílit lepší spoluprací a také výměnou informací mezi kontrolními orgány v členských státech. A také musíme zajistit, aby spotřebitelé kupovali nejšetrnější výrobky, protože nakonec jim to ušetří náklady na energie. A je důležité, abychom docílili eh, těchto požadavků tak, aby to bylo dobré jak pro spotřebitele, tak pro výrobce a další zainteresované. Proto musíme pamatovat na malé obchodníky, také na malé a střední podniky a nesmíme je příliš zatížit. Vážení kolegové, já si myslím, že výsledek hlasování v ITRE přinesl dobrý kompromis, který zohledňuje rozdíly mezi jednotlivými politickými skupinami a zároveň také cíle a zájmy jednotlivých aktérů. Myslím si, že jsme se rozhodli pro ambiciozní postup, který jasně všem ukazuje, co se smí, co se nesmí, co lze, co nelze doznívá skandál firmy Volkswagen a proto je velice důležité, abychom zajistili, aby spotřebitelé znovu získali důvěru ve výrobky, které kupují. Lednička, která spotřebuje hodně elektrické energie, je pro mě stejné zlo jako auto, které spotřebovává příliš mnoho nafty. V obou dvou případech eh, vás podvádějí jako spotřebitele, navíc je to špatné pro životní prostředí a nakonec to pocítíte na své peněžence, když budete platit eh, účty za energii. Tento ambiciozní návrh bychom tedy měli předložit členským státům a tebe ho měli implementovat. On behalf e Group. A nyní eh, pan Neoklis Silikiotis eh, za levici. Děkuji. Já bych rád poděkoval panu zpravodaji Tamboránovi za skvělou práci. Naše politická skupina podporuje tuto iniciativu. Opravdu záleží na tom zavést jednotný systém energetického označování, který eh, nebude zavádějící, který je jednoznačný a proto podporujeme ten cíl mít jednotlivý, jednoduchý nový systém označování od A až do G. Tím získává spotřebitel jasné informace, když si spotřebit chce pořídit a je to správně se rozhodovat, rovněž i z pohledu energetické úspornosti. A potažmo i úspor peněžních. Systém by měl být zaveden co nejdříve a měl by se týkat všech spotřebičů. Tak si to představujeme my. Souhlasím rovněž se zavedením nové datové banky a tam by měli mít přístup k těm údajům i spotřebitelé. To rovněž podporujeme. Zároveň záleží na tom, aby ta datová banka obsahovala více informací nikoli pouze o samotných výrobcích, ale rovněž o právech spotřebitelů, což zajistí transparentnost a zároveň nebude neustále vozen za nos ten spotřebitel velkými nadnárodními společnostmi. Je důležité eh, důvěřovat eh, zpravodaji tak, aby mohl zahájit víceméně okamžitě vyjednávání s radou i komisí. Děkuji, říká předseda a nyní eh, pan Benedek Javor za zelené. Děkuji, děkuji pane předsedo. Vážení kolegové. Jedná se o opravdu velice důležitou diskuty, diskusi, kterou zde vedeme. A zároveň jde o to, aby pak i ten spotřebitel obdržel informace, které se ho týkají, které jsou závažné i pro něj. Avšak to, co e, se nakonec zrodilo při vyjednávání v rámci výboru ITRE, tam toho mnoho schází ve srovnání s původním návrhem pana Tamboráno a tam je třeba mnohé zachránit. Není akceptovatelné, že zpravodaj bude automaticky mandatován, tedy obdrží mandát za vyjednávání eh, v trialogu. Není přece možné, aby už v roce 2023 vše mělo platit pro všechny kategorie A až G. Je zároveň nutné nezbytné, aby mohli i být spotřebitelé informovaní o životním cyklu těch spotřebitelů a aby vše mělo jednotnou podobu na trhu. Děkuji, říká předseda a nyní paní Barbara Kapel za EFDD. Děkuji, paní komisařko. Um, když zde máme projekt nového etiketování spotřebičů, tak zde se hovoří, to je vlastně návrh 2.0. Ano, datová banka je trochu kontroverzní a rovněž z pohledu úlohy pozorování trhu nebude to lehký úkol. E, usnadnění přijde při jednotném škále e, a až G, což známe, je to zcela jasné pro spotřebitele a vše by se mělo už pak zlikvidovat to stávající E Ačko s těmi různými plusy. Víme, že dnes 85% evropských spotřebitelů spoléhá na tuto etiketu a zároveň máme i inovativní odvětví, které hovoří o milionech ušetřených peněz díky těmto etiketám ale měly by být rovněž zjednodušeny i samotné spotřebiče. A e, myslíme si, že A až G e, bylo by natolik jasné, okolik e, ušetří, okolik bude nižší spotřeba a měla by tam být skutečná spotřeba, která bude měřena ve skutečných podmínkách a nikoli v laboratoři. Tady vidíme ze strany předsedy dobrou střední cestu, ta nová takzvaná eskalace, způsob spust, bude spuštěna, když už bude nejméně 25 výrobku v té nejvyšší třídě, anebo minimálně 50 v té střední třídě a e, zdá se mi to správně. Eh, vielen Dank. No, her, eh, vice... Děkuji a pan Gunnar Hökmark jako další. Speaker, the Děkuji, chci poděkovat eh, panu zpravodaji. Já si myslím, že to je velice důležité, když eh, diskutujeme o energetické účinnosti a o štítcích, abychom nastavili systém správně a dále ho zlepšovali. A proto je velice důležité, aby bylo, byly energetické štítky jasné a srozumitelné, protože spotřebitelé tak vždy budou schopni si lépe vybrat. Podpoříme tím také příslušná průmyslová odvětví, podpoříme v technologických inovacích. A to je velice důležité nejenom pro dnešní rozpravu, ale pro další diskuze, které vedeme o energetice, využívání energií a o energetické účinnosti. Když se objeví eh, jakýkoliv nový přístroj, vždy je lepší než ten předcházející a proto eh, bychom měli udělat jenom takové kroky, které nezmrazí eh, dosavadní vývoj. Proto si myslím, že je důležité, abychom nevěřili v byrokracii přes příliš. Nesmíme příliš věřit tomu, že všeho docílíme lepší regulací, protože toto odvětví je eh, řízeno biznesem, firmami a nikoli v databázemi. A pokud ta databáze nebude jednoduchá, pokud regulace nebude jednoduchá, průhledná, tak bude bránit rozvoji. Proto podporuji kompromisy, ale chci také zdůraznit, že celé odvětví musí zůstat otevřené vůči dalšímu vývoji firm technologií a inovací. Tak, eh, eh, adesso nervole Flavio. Děkuji. A nyní poslanec Flavio Zanonato. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Boj proti klimatickým změnám a energetická bezpečnost prochází také přes volný a uvěd, svobodný a umědomělý výběr spotřebitelů. Ti se u zařízení a elektrospotřebičů rozhodují pro přístroje, které umožní 170 tisíc, eh, nebo tedy úsporu v Evropě, která se bude v roce 2020 rovnat 170 tisícům tun ropy. Takže zaměřit se na účinnost elektrospotřebičů, to je rozumná volba v zájmu těch, eh, kteří budou používat tyto elektrospotřebiče doma, ale také v zájmu kontinuity a konzistentnosti evropských politik v oblasti klimatu a energetiky což je jedna z našich hlavních priorit. Děkuji kolegovi Tamburánovi za jeho práci, protože jeho text eh, si zaslouží podporu. Jsou zde jisté výjimky pro kotle, ale jinak eh, je to zjednodušení, které dělá celou tu stupnici čitelnější. Doufám, že v jednáních s radou se nám podaří tyto body zachovat. Děkuji. Pan poslanec Jose Blanco López. Děkuji, pane předsedo. Toto nařízení, jak už bylo řečeno, o označování energetické účinnosti je zásadní v okamžiku, kdy chceme občanům a spotřebitelům poskytnout co nejlepší informace, co nejlepší znalost dopadu produktu na trhu na fakturu o energetické nebo elektrické energie. A je to věc, která určitě přispěje k cíli snižování emisí. Je nutné provést ten přepočet vzhledem k tomu, že zde máme příliš mnoho těch nejefektivnějších tříd produktů. Tím se vlastně snižuje účinnost celé této stupnice a také obsah informací pro občany. U topných těles máme teprve nedávno zavedený systém označování a také musím říci, že tento nový přepočet eh, umožní, že se bude sledovat eh, ne laboratorní testy, ale podmínky reálného užití těchto produktů. Eh, Děkuji. A nyní pan poslanec Jepe Kofot. Jedna minuta.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 byla nejdříve přijata v roce 2010 a nyní je posilujeme. Snažíme se ještě lépe usměrnit energetickou úspornost. V roce 2010 eh, mm, ve srovnání s rokem 2010 šetříme spotřebu Itálie a eh, každá domácnost ušetří v přepočtu 10 eh, švédských korun denně v podstatě, ať už se jedná o Dána, Čecha nebo Portugalce, týká se to všech. Jedná se o celoevropský úspěch. O tom není nejmenších pohyb. My jej posilujeme, rozšiřujeme. Zbavujeme se všech těch eh, plusů, eh, která zaváděla spíše zmatek. Do budoucna se budeme muset vyrovnat pouze se škálou od A do G, což šetří jak naše peníze, tak i životní prostředí. Pan předseda, děkuji a nyní přecházíme k postupu Catch the Eye a jako první pan kolega Bogovič. Minutu. Hvala za besedu. E, Zlo podpíram. Děkuji vám. Já podporuji tuto koncepci u níž zde hovoříme, povede opravdu k pokrokům Úspornější zacházení s energií rovněž odpovídá výzvám, které leží před námi. Snažíme se vyhovět požadavkům klimatických změn, energetické přeměny Evropy. Posledních 20 let se už Evropa tímto tématem zabývá. No a e, opravdu už nám asi budou brzy ty plusy scházet což znamená, že se jich musíme zbavit a ubíráme se správným směrem ku prospěchu spotřebitele. Samozřejmě rovněž podporuji eh, celou změnu, eh, která bude spočívat eh, v tom, že budou zcela jasně označené třídy od A až do G. I když samozřejmě musí lépe fungovat i kontroly, sledování, zda ta označení odpovídají pravdě a jsou skutečná. Jinak to podporuji. Děkuji. Děkuji Děkuji, říká předseda. A no, no, notis Maria. Děkuji. Pane předsedo, děkuji. Energetické štítky. To je problematika související s vnitřním trhem energetickou bezpečnostní klimatickými změnami s řadou věcí. Dnešní stav eh, je všem takový, že pro Evropu je velice důležité bojovat především s energetickou chudobou. Cíle eh, stanovené v roce 2014 Evropskou radou byly takové, že se má zlepšit energetická účinnost do roku 2030 o 20 což znamená, že členské státy a jejich výrobci by měli mít jasné informace o výrobcích, které si pořizují. Spotřebitelé budou mít tak jasné informace pro eh, svá rozhodnutí za situace energetického přechodu. A dost přispěje to k úsporám s, energeti- s elektrickou energií a Evropská komise by tomu měla přispět. Evcharisto. Eh, Prosím další řečník. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Chtěl bych podpořit tento návrh a celou tuto zprávu. Myslím si, že to je jednoznačně něco, co přispěje ke zlepšení výroby produktů a bude to znamenat velký přínos pro spotřebitele. E, ten předchozí systém štítkování byl poněkud matoucí. Je potřeba zavést něco nového, jednoduchého a něco užitečného. A v tomto ohledu bych rád vyjádřil svou plnou podporu takovéto jakékoliv snaze. Ale e, paní komisařko, chci se zeptat na toto. Neměli bychom mít něco podobného jednoduchého pro všechny ostatní produkty a služby na jednotném trhu, abychom zkrátka měli jeden jednoduchý systém štítkování kvality služeb a produktů? Já si myslím, že jednotný trh by měl mít nějaký jednotný způsob, jak označovat kvalitu produktů a služeb. Děkuji vám. Děkuji. Pan Sean Kelly má slovo. Prosím. Děkuji. Já jsem byl v Paříži na COP21, bylo to poprvé, kdy jsme měli globální dohodu o ochraně životního prostředí a všechny země se teď snaží redukovat emise skleníkových plynů a zachovat eh, změnu teploty pod dvěma stupni. A to si vyžaduje celou řadu činností. Energetická účinnost je jednou z klíčových oblastí, ve které můžeme udělat ještě daleko více. A teď, když se podíváme na ty detaily, máme tedy cíle, ale teď se zaměřujeme na podrobnosti, zejména v tom, aby spotřebitelé pracovali s námi, aby přispívali, zachraňovali planetu a aby snížili své účty za energii samozřejmě také. A to je právě ta myšlenka, která je nejlepší. Ať už ta bude A+, nebo A++, to je nepodstatné. Myslím si, že přechod na tuto novou klasifikaci je daleko zásadnější, protože to zjednoduší život spotřebitelům. Oni si toho budou vážit a pomohou nám splnit cíle, což je takto zásadní. Takže děkuji všem za skvělou práci eh, a děkuji vám za slovo. Děkuji. Za Evropskou komisi má slovo paní Cecília Malmström. Prosím. Děkuji, pane předsedající, vážení poslanci. Já jsem velmi rád, že jsem mohla zúčastnit této zajímavé debaty. Myslím, že tady panuje velmi široký konsenzus a podpora pro to, aby se revidovala legislativa pro označování elektrotechnických výrobků. Jenom eh, několik slov databázy. Eh, to eh, vlastně nebude takové břemono, jenom se tím vytváří povinnost, aby všichni výrobci do této databáze vkládali informace které již existují jinde podle prováděcích právních aktů. A tyto informace budou k dispozici eh, orgánům dohledu trhu. Ten, ten přístup k tomu bude zajištění. Evropská komise již má zkušenost eh, s takovými databázemi. Co se týče těch nákladů, tak eh, ty by dnes mohly být ještě nižší, protože výrobci už nebudou muset tu technickou dokumentaci Eh, udržovat po dobu pěti let po té, co se vyrobí poslední výrobek. Takže doufám, že to bude užitečný nástroj pro spotřebitele žádné zbytečné administrativní břemeno. Samozřejmě souhlasím s tím, že musíme usilovat o co nejjednodušší a nejpřehlednější standardy v celé Evropské unii. Bohužel to dnes asi nevyřešíme, ale to, co dnes můžeme udělat, je vyslat minimálně silný signál eh, v tom smyslu, že děláme něco pro, eh, ve prospěch spotřebitelů že se snažíme zrevidovat eh, to štítkování a komise se těší na další spolupráci s Evropským parlamentem a chtěla bych poděkovat i panu zpravodajovi za vynikající práci, kterou na této zprávě odvedli. Děkuji vám. Mm, uh, thank you in your language. Thank you much indeed, Madam Commissioner. And finally, our... Děkuji vám, paní komisařko, a na závěr náš zpravodaj pan Tamborano na dvě minuty, prosím. Já jsem chtěl poděkovat eh, paní komisařce a všem kolegům za eh, eh, to, že jste se vyjádřili jak pozitivně i kriticky, což i kritika je užitečná, tak aby ta zpráva byla co možná nejvíce vyvážená. V těchto měsících když jsme pracovali na návrhu, na zprávě, když jsme vyjednávali, tak já jsem měl takový sen, takovou myšlenku, eh, eh, etiketa 2.0, to znamená, to by bylo možné eh, díky reformě označování. Já jsem si představoval, že jednoho dne já mm, sám pojedu, třeba půjdu někam do obchodu s elektrozařízením a tam Ehm, uvidím evropské občana, který tedy bude moci stejně jako australský občan v podstatě telefonem eh, z kódu si všechno zjistit díky těmto aplikacím a bude si moci zjistit, jaká je spotřeba, eh, spotřeba, spotřeba tedy i eh, mm, jeho vlastní tedy spotřeba a bude moci si to představit, jak to bude potom doma, bude informován a ty skutečné, jaké jsou tedy skutečné náklady v peněžním vyjádření a bude si moci vybrat to zařízení, které nejlépe, nejlépe uspokuje jeho podžadavky a bude moci efe eh, investovat do eh, těch účinnějších přístrojů. Takže to jsem si představil, že taková etiketa bude existovat a že skutečně se stane realitou. Říkáme, že v této době Evropa potřebuje uh, potřebuje mm, aspoň nějaký ten úspěch a já si přeji, aby se nám toto podařilo. Děkuji. Grazie. Děkuji vám, pane Tamburáno. Tímto ukončuji debatu a hlasovat se bude ve středu.